Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, rád bych začal. Dostávám se k dalšímu bodu našeho dnešního programu a sice k, disku, k diskuzi s viceprezidentem s místopředsedou Evropské komise panem Katajnenem. V komisi pan Katajnen zodpovídá za oblast pracovních míst a růstu a to znamená, že i v naší oblasti, v oblasti dopravy, zodpovídá za pracovní místa, růst, investice, konkurenceschopnost a tak dále. Do oblasti jeho působnosti spadají i fondy EFSI, o jejichž prodloužení se bude Evropský parlament v nadcházejících měsících bavit. Pan Katajnen nám dnes představí, jaká opatření komise plánuje v rámci této investiční iniciativy. Mám velkou radost, že jste přišel mezi nás a srdečně vás vítám v našem výboru a předám vám vám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji vám za to, že mám tuto příležitost diskutovat s vámi o různých otázkách budeme se zabývat eh, FC 1.0 a FC 2.0 a další věci, které souvisí s investičním plánem. Nejprve bych eh, zmínil některá konkrétní čísla, protože si pamatuji, že asi před rokem eh, jsme diskutovali s vaším výborem, když komise navrhovala prostředky v rámci CEF na kapitalizaci EFSI. Tehdy to nenarazilo na pochopení na všech místech, ale teď mám poslední čísla od té doby, co EFSI se rozběhl, tak projekty v oblasti dopravy byly financovány takovým způsobem, že tady celkově byly investice v objemu 11 miliard a tedy za dobu asi eh, jednoho roku tady byla tato částka 11 miliard. Eh, když se podíváte na ty finanční prostředky, které byly vloženy do EFSI, aby se vyvolala ta částka 11 miliard, tak jsou to 2 miliardy. Um, takže 2, 2 miliardy byly vloženy do dopravy a vyvolalo to tuto velkou investici 11 miliard. A to jsou tedy ty prostředky, které jsme vybrali z CEF. A e, nyní navrhujeme dodat 1,1 miliard na, do CEF a tato částka bude využita společně s EFSI do infrastrukturních projektů. Takže když eh, vypočítáme ztráty, hodnotíme to tak, že výbor TRAN dosáhl mnohem více, než jsou ty uh, ztráty. Je tady více grantů k dispozici než před EFSI. Eh, A Máme tady proto vše dobré důvody. Eh, granty v rámci FC jsou méně, pardon, CEF eh, granty jsou méně atraktivní než granty v rámci FC. Pardon, eh, celkově finanční nástroje v rámci FC pardon, CEF jsou méně atraktivní než v rámci FC. Takže proto nemá smysl mít tady obrovský potenciál nebo soubor různých nástrojů v rámci Connecting Europe Facility, když tady potom eh, to někdo nevyužívá. Takže FC je v tomto nastaven eh, lépe. Jak víme, naše hospodářství eh, se nachází ve čtvrtém roku oživení, ale růst je zatím umírněný a, a Potenciál růstu je navíc nyní ohrožen, protože zatím tady ještě nemáme dostatečnou míru investic. Proto je smysluplné vytvořit si tady EFSI. Samozřejmě eh, nezmění to eh, věci naprosto zásadně, ale přesto je to dobré a eh, pomáhá to, pokud jde z té celkové potřeby investic, tak je to zhruba asi jedna třetina. Ovšem je potřeba samozřejmě využívat i další nástroje. Nejde pouze o nedostatek prostředků, samozřejmě mnohé souvisí s nedostatkem peněz, ale jsou tady i jiné důvody, například strukturální, proč zatím ještě nemáme dostatek investic. EFSI přináší dobré výsledky, a nejenže eh, přináší dobrá čísla, kde tady byly schváleny investice eh, v rámci EFSI eh, ve výši 138 miliard ve 27 členských státech, to je samozřejmě dobré číslo. 27 členských států již využilo EFSI k nejrůznějším účelům a celková částka investic v rámci EFSI představuje 138 miliard dosud. A také máme dobré výsledky, pokud jde o doplňkové investice, které by bez EFSI neproběhly. EFSI může být obrovskou příležitostí pro předkladatele projektů v Evropské unii. Eh, máme tady eh, expertízu Evropské investiční banky a když to skombinujeme s podporou EFSI, eh, tak je možné lépe využívat finanční zdroje a pomůže to posílit investice v klíčových oblastech evropského hospodářství. Eh, dopravní sekce EFSI v tuto chvíli představuje asi 16 schválených eh, dopravních projektů nebo fondů. Eh, pět z nich je podepsáno a celkově ta částka představuje 11 miliard, jak jsem již zmínil. A taky tady máme některé ekologické Eh, různé režimy lodní dopravy, které byly předběžně schváleny a je tady potenciál, potenciál mobilizovat další 3,5 eh, miliard euro. Máme tady platformu, která by měla zvýšit investice, zrychlit investice eh, v oblasti vlakových služeb, regionálních ve Španělsku, Polsku, Spojeném království a Důležité eh, je tady i třeba i eh, projekt PPP na Slovensku a eh, je tady investice do zelené lodní dopravy a do infrastruktury po celé Evropě. Snažili jsme se podpořit i to, aby se eh, opravdu ty investice dostaly do reálné ekonomiky eh, z těch projektů, aby ty projekty skutečně vedly ke konkrétním výsledkům. Eh, předkladatelé projektů, veřejné orgány mm, tady mají středisko, na které se mohou obrátit, dostanou poradenství a technickou podporu. mohou zjistit například, jaké jsou vhodné eh, zdroje financování pro jejich projekty. Eh, toto středisko se jí zabývalo asi 257 žádnostmi z 28 členských eh, států. Máme tady webový portál, nevím, jestli jste se na něj již podívali, pokud ne, tak vás hm, chci vyzvat, abyste tak učinili, protože tam naleznete spousta informací. A toto prosím předejte, tuto informaci vašim voličům. Pokud potřebujete technickou podporu, veřejné orgány potřebují e, tuto podporu, nebo soukromé společnosti potřebují e, tuto podporu, jak vylepšit kvalitu svých projektů, tak e, je jistě dobré se obrátit na tyto webové stránky. Funguje to dobře a je to také velmi slibné. Velká částka těchto požadavků pochází eh, ze soukromého sektoru. Eh, soukromý sektor jasně ukázal, eh, že aby se zlepšila kvalita projektu, tak potřebuje informace z naši, od našich útvarů a tady je mohou získat. Další důležitá věc je portál pro evropské Eh, investice do projektů, eh, ten jistě navštivte. Máme 121 různých projektů v tuto chvíli, eh, které sem přišly z různých členských států a tento portál to je v podstatě takový online servis pro setkávání různých stran a ty nejviditelnější projekty na portálu jsou například řecké Máme tam eh, právě různé infrastrukturní projekty. Podívejte se na ten portál, je to velice zajímavé. Já velmi cestuji, byl jsem například eh, v Hongkongu, Jižní eh, Koreji, Japonsku, Singapuru a pokaždé se snažím setkat se s investory, zejména s těmi do infrastruktur a bylo poměrně zajímavé, že oni již eh, mají kontakt k tomuto portálu. Někteří říkají, že se pravidelně na tom portálu objevují, protože chtějí být těmi prvními, kdo tady objeví ty projekty. A na Hongkongu, v Hongkongu už právě eh, mluvili o některých z těch eh, důležitých projektů, takže to mě velice těší. Podívejte se na ten portál, udělejte si představu, jak funguje a prosím potom o tom informujte ve vašem volebním okrsku eh, na místní správě a tak dále. Když tam něco plánují, tak mohou zaslat je svůj projekt na náš portál a potom vlastně se zviditelní díky tomu. Naším cílem je zvýšit eh, konkurenci, hospodářskou soutěž mezi investory a, a snížit cenu peněz, které potom směřují do těch investic. Je to velmi užitečný nástroj, ale zatím ještě není dostatečně využíván, takže opravdu potřebujeme vaši pomoc, abychom eh, o tom mohli informovat. Eh, takže eh, sdělte to prosím vašim voličům ve vašich volebních okrscích. Dále bych chtěl pohovořit o bariérách, které brání investování. Eh, investice potřebují jasné, předvídatelné a stabilní regulační prostředí a eh, Eurostat je velmi důležitý a také Evropské odporné centrum pro partnerství veřejného soukromého sektoru. Tam byly 29. září zveřejněny určité pokyny, které by měly, eh, nebo které eh, vlastně vysvětlují eh, některé aspekty Eh, účetnictví, pokud je o PPP, jakým způsobem s tím nakládat v rozvaze a tak dále. Eh, členské státy o to mm, žádali a teď již něco takového existuje. Také jsme snížili kapitálové eh, poplatky pro anebo mm, investice pojistitelů. Tomu všemu říkáme solvenci, nebo udělali jsme změny v rámci solvenci 2 a asi o 30 to snížilo náklady pro ty, kdo investují do eh, infrastruktur a eh, to vlastně by mělo uvolnit kapitál na trh. Komise také pracuje na zefektivnění procesů, které se týkají povolení eh, veřejných zakázek a kontrolu státních podpor a řešíme také, jestli je vhodné snížit eh, různé kapitálové poplatky pro eh, banky a eh, řešíme různé věci v souvislosti s Bazilejí a s dalšími věcmi. Snažíme se investovat problémy v investicích. Komise již vydala nejrůznější specifická doporučení pro jednotlivé země. Hmm pokud jde o reformy v oblasti investic a tyto reformy jsou důležité pro to, aby eh, rostly investice v členských státech. Ehm, a nyní EFSI 2.0. EFSI a investiční plán se nacházejí na začátku té změny v evropské finanční politice směrem k optimalizaci finančních zdrojů, aby se přitáhli soukromí investoři a finanční infrastruktury ve prospěch inovace a malých a středních podniků v Evropě. Takže Evropská komise navrhla rozšíření EFSI, jak co se týče podmínek pro trvání tak finanční kapacity. Prostřednictvím tohoto rozšíření očekáváme, že zmobilizujeme asi polovinu eh, z eh, trilionu eh, eur v investicích do konce roku 2020 na posílení záruk EFSI a příspěvků pro CEF a finanční nástroje CEF. Doufáme, že dochází k navýšení příspěvků do, na, do eh, prostředku CEF o nějakých 400 milionů. Navíc jsme navrhli, že do budoucnosti by EFSI mohl také eh, se obrátit na investice do udržitelných odvětví, aby se splnily podmínky COP21, aby se napomohlo tomu přechodu k efektivnějšímu oběhovému hospodářství a nízkouhlíkovému hospodářství. Eh, co se týče výhledu do budoucna, také spolupracujeme s Evropskou investiční bankou na nových finančních produktech a řešeních za cílem tedy eh, zajistit eh, rovné podmínky ve všech 28 členských státech a řešit i možné nedostatky na trhu, zejména v oblasti dopravy. Finanční nástroje mohou být podpořeny také prostřednictvím digitalizace, zejména co se týče řízení železniční dopravy a příslušný systém a otázky dekarbonizace zase prostřednictvím jaksi čistějších druhů vozidel. Doprava a je takový ale eh, slabší eh, případ, to znamená, že nemůže být financována plně z EFSI nebo z finančních nástrojů jako takových, proto komise hledá i dodatečné prostředky eh, ze soukromého financování. Mělo by dojít k takovému smíšení, k navýšení prostředků o dalších 1,1 miliardu. Ehm, ty eh, prostřed, projekty se slučují také s podmínkami eh, politiky eh, sítí TNT. Ty projekty by měly mít socioekonomický dopad No a dále tedy dochází k tomu směšování, k tomuto novému eh, postupu směšování a to by mělo na pomoci vyřešit právě ty nedostatky ve financování. Snažíme se najít tedy ideální modely pro eh, financování a tady toto míchání by, se mělo, by mělo na pomoci urychlit vykonávání projektu, rozšířit možnosti a na pomoci zacílení a zaměření těch projektů, aby se zajistila také zeměpisná rovnováha, ta komise a Evropská investiční banka pracují na tom, aby právě tady tento poradenský hub, to středisko bylo proaktivní a řešilo a právě v těch projektech ty možné nerovnováhy mezi, soudrž, mezi státy soudržnosti a, a ne soudržnosti, ale samozřejmě stále je třeba navyšit zejména úroveň povědomí. V mnoha členských státech jsou lidé, kteří by měli znát EFSI, ale stále ji neznají. Já při těch mých cestách eh, hodně, hodně šířím toto povědomí, ale proto potřebuji taky vaši pomoc, abyste o tom hovořili ve vašich okrscích s příslušnými orgány a prostě maximálním způsobem navýšili toto povědomí o FC. Děkuji vám. Herr No, ano, děkuji vám, pane místo předsedo. Dříve, než se pustíme do diskuze, tak bych rád přivítal skupinu ze zemského zastoupení spolkové země Bádensko-Wittenbersko. Je to skupina z Ministerstva dopravy, která dnes přihlíží našemu zasedání. Srdečně vás vítáme u nás ve výboru. A jelikož Pan Katajnen musí odletět do Indie, nemáme moc času. Nejprve se budou ptát koordinátoři, každý z nich bude mít k dispozici tři minuty a ostatní eh, členové potom minutu. Nyní pan Denkampen. Děkuji, pane předsedo. A rád bych poděkoval také za to, že pan komisař se dnes osobně dostavil do našeho výboru. Pan kolega Píper řekne ještě něco po mně, ale já jsem chtěl jako koordinátor se také chopit slova. Nejprve k těm prostředkům eh, z nástroje pro propojení Evropy ve srovnání s těmi prostředky z EFSI. Máte pravdu, že 2,2 eh, miliardy eh, prostředků CEF tedy se vlastně vrátilo částečně v EFSI. Přesto nás to bolí, protože my jsme za to museli něco navídnout. Společně tedy s Horizontem 2020 jsme museli eh, peníze do fondu EFSI převést. Není to, eh, nejsou to prostředky pocházející z oblasti zemědělství, jsou to prostředky pocházející z oblasti dopravy a to celou tu situaci pro nás zkomplikovalo. Já vím, že to celé povede k úspěchu EFSI, ale byl bych rád, kdyby se to, co jsem právě řekl, objevilo také. Kdyby to zaznívalo na pozadí toho úspěchu EFSI. Infrastruktura, která se nevyplatí. My eh, v rámci EFSI potřebujeme takový model, kdy tedy si podnik bere půjčku a následně tu půjčku splácí. Jsou tu takové zvláštní případy, kdy někde chybí několik kilometrů silnic nebo železnic, což nejde zaplatit z fondu EFSI, ale přesto na to potřebujeme podporu. Já si myslím, že právě ten blending by byl v této souvislosti vhodným nástrojem. Pokud eh, to natřeme, tak říkajíc na zeleno. Nebude to vždycky jednoznačné. E, dotace jsou tady stále ještě potřeba. Nyní tedy k těm národním, k tomu národnímu zadlužení. My jsme plánovali velký projekt e, v Lutychu, ale bohužel to nebylo možno realizovat, protože e, je tam velké veřejné zadlužení. Rád bych se zeptal pana komisaře, jestli je to tedy vyřešeno. Pokud se z město vezme půjčku, tak to Eh, ovlivní zadlužení tohoto eh, města, zadlu, ve, obecně veřejné zadlužení a my víme, že právě v Belgii je problém veřejného zadlužení velmi pačlivý. Pokud jde o ten blending, tak to sice zní dobře, ale nemyslím si, že by to bylo dostatečné. Pokud eh, tedy společně skombinujeme nástroj CEF, prostředky z nástroje pro propojení Evropy a prostředky z EFSI, tak to také bude možné. To by taky byl takový blending. Já doufám, že jsem tomu tedy správně porozuměl. A kromě toho bych chtěl říci ještě jednu věc. Jedna země tady chybí, protože komise hovořila o tom, že se toho účastní 27 členských států. Mě by tedy e, zajímalo, která e, země se toho neúčastní. Pokud to e, je Spojené království, tak e, možná, ale mě by zajímalo, kdo to skutečně je. Dobře, ano, já vím, čas běží, ale já už se chýlím ke konci, protože se chci pouze zeptat, jaký dopad na to bude mít Brexit. Pravděpodobně se panu komisaři nepodaří odpovědět úplně na všechno, ale byl bych rád, kdyby, eh, kdyby tedy odpověděl aspoň na některé otázky. Děkuji a nyní Robert Cíle. Děkuji, pane předsedo a děkuji také panu místopředsedovi za jeho zprávu. to, co jste řekl, znělo trochu jako pohádka. Já samozřejmě velmi chápu, jaká je odpovědnost, eh, je vaše odpovědnost v komisi, ale dovolte mi, abych pronesl několik kritických poznámek z hlediska dopravy. Za prvé, geografické rozdělení. Poslední zpráva EIB říká to samé. Pokud tyto projekty jsou řízeny eh, soukromými prostředky, tak se to bude soustředit tam, kde je rychlejší návratnost. To je logické, to znamená, že se to bude týkat zemí, kde je vysoká, vysoké HDP a eh, kde se dá očekávat, že ta návratnost bude rychlá a nedostane se to do těch periforních oblastí EU, které nejsou dostatečně vyvinuty, eh, například do těch východoevropských, odkud pocházím. Oblast dopravy eh, je tady eh, strukturována specificky. My jsme tady vytvořili například ten nástroj pro propojení Evropy. V každém případě jsou to i projekty, kde nemůžeme očekávat velký eh, zisk. Nyní tedy zjišťujeme, že se to stále více soustředí na silniční dopravu, kde se tedy dá ten ta návratnost očekávat. Já si myslím, že je tedy potřeba se na to podívat nejen z hlediska geografického rozdělení těch projektů, ale také z hlediska rozdělení těch projektů mezi jednotlivé způsoby dopravy. A nyní na adresu těch takzvaných soukromých partnerů. Já si myslím, že tady údaje za uh, Lotyšsko už jsou eh, tam za hrnuty, nicméně to bylo tady podepsáno teprve před několika týdny a já si myslím, že právě Lotyšsko je dobrým příkladem na to, proto, abychom se podívali, jak to s těmi eh, projekty vypadá. Jsou tu tedy eh, projekty v rámci Fondu soudržnosti, potom urbání infrastruktura a rozvoj venkova. A nikdo ve veřejnosti nepochopí, co se děje, pokud se to spojí, jaká investice tedy pochází z jakého projektu. Pokud tady vznikne eh, nějaký eh, problém, tak to možná je tedy eh, kombinace, ale eh, ti zodpovědní řeknou, že ten problém vznikl proto, že to takto požadovala Evropská unie. To znamená, že to pravděpodobně nebude ku prospěchu věci. Já si myslím, že blending je velmi důležité, důležitý z hlediska zadlužení. Nicméně, pokud tedy nějaká obec tady vezme na sebe závazky a zapojí do toho podniky, eh, které budou tedy realizátory těch projektů, tak eh, se vůbec bere v potaz celkové zatížení v mm, oblasti 15 let nebo v období 15 let, to do celého systému nevnáší příliš transparentnosti a myslím si, že veřejnost potom může být poměrně eh, kritická. Děkuji, pane komisaři, za to, že mezi nás přišel a za to, co nám řekl. Samozřejmě, že, chrá, že bráníte EFSI. Eh, všimli jste si jistě, že ve výboru pro dopravu to nebudete mít úplně jednoduché, protože tady mají lidé pocit, že to, ty peníze se vlastně vzaly z nástroje pro propojení Evropy Evropě, že ty peníze potřebujeme a, na, a kromě toho to nefunguje úplně dobře. Eh, vy jste hovořil o tom, že ty projekty v rámci EFSI musí být udržitelné, ale my potřebujeme, aby ty projekty byly natolik eh, atraktivní, aby to tedy eh, přitáhlo v soukromé investory. My jsme už před časem hovořili o takových projektových dluhopisech, tak abychom ty peníze, tak říkajíc, rozmnožili my potřebujeme tedy navrhovat takové projekty, abychom našli soukromé investory. Vy jste eh, řekl, že například v Ázii existují investoři, kteří eh, by měli zájem a já bych se ráda zeptala, jestli eh, na tom portálu, o kterém jste hovořil, už jsou nějaké nabídky pokud jde o udržitelné projekty. My vám rádi pomůžeme. My se i v našich volebních okrcích snažíme o to, abychom tedy eh, toto uváděli v povědomí, aby se předkládaly žádosti o vhodné projekty. Eh, já sama pocházím z Německa a vím, že jak u nás, tak v jiných eh, zemích E, není příliš zájem o projekty v rámci vnitrozemské vodní dopravy a přitom by to mohlo být vhodné. Já si myslím, že pokud jde o EFSI, tak se soustředíme především na silniční dopravu, což je možné, ale domnívám se, že udržitelnější je železnice a vnitrozemské vodní cesty a ty se v těch projektech příliš neobjevují. To znamená, že se ptám, co bychom podle vašeho názoru měli udělat pro, e, co bychom podle vašeho názoru měli udělat v našich volebních okrscích, abychom tady proto získali nějaké také žadatele. Děkuji. Kilönen. Kilönen, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komisáři Kataiselle. Děkuji, pane předsedo, a velice děkuji panu komisaři za jeho projev. V, Evropa, v Evropě se nacházíme ve velice eh, komplexní době. Musíme zajistit, aby naše dopravní eh, systémy odpovídaly energetické politice a také odpovídala výsledkům jednání z Paříže COP21, ale zatím nevíme pořádně, jak to udělat. Ještě je před námi obrovský kus práce, zejména co se týče silniční dopravy. Já jsem spokojená, že komise tohle vše bere v úvahu, ale ještě tu máme dlouhou cestu před námi, zejména co se týče těch projektů, které doteď byly schváleny v rámci EFSI. Zatím jenom 6 z těch schválených projektů přijímá právě tuto perspektivu, kterou jste popsal. Takže mám otázku, můžeme nějak zintenzivnit využívání EFSI, zejména tak, aby se snižovaly emise vyplývající z dopravy, aby členské státy mohly lépe a více reagovat na tu povinnost vyplývající z eh, dohody COP21 abychom už konečně tedy se začali přibližovat k těm záměrům, tedy dosáhnout dopravy s méně emisemi. Bylo by tedy zapotřebí přistoupit eh, ke změnám v infrastruktuře, změnit vozový park, aktualizovat ho, eh, mít tu takové modality, které budou mnohem ekologičtější a zároveň pokryt naši eh, dopravu a požadavky na nové druhy přepravy. Monsieur... Eh, dobrý den, pane Katajnen. Dlouho tady byl přístup, který eh, nám zeleným vyhovoval, zejména pokud jde eh, o nefinancování expanze letišť. Ovšem za poslední rok se to změnilo a například se rozšířilo letiště v Oslu nebo v Kodani a to navíc nepatří k nejchudším eh, regionům eh, v Evropě eh, a představují 10 mm, globálních emisí a 18 emisí z leteckého průmyslu. A to, co bylo například rozhodnuto v Montrealu, říká, že to je v nesouladu s dohodou COP21, tedy s pařížskou dohodou. Má první otázka je tedy velice jednoduchá. Jak Evropská komise odůvodňuje svou politiku rozširování letišť eh, s ohledem na politiku snižování uhlíku, eh, kterou jsme si eh, tady vytyčili? To je první otázka. Druhá je velmi jednoduchá, zmínili to také kolegové. Když se podívám na ty první projekty EFSI, které byly vybrány, tak mám připomínky k osmi projektům, které si vybrala eh, Evropská investiční banka. Tam zase se to týká rozšíření dálnic, Itálie, Slovensko, Francie a tak dále. A eh, já si myslím, že Evropská investiční banka tam tady jaksi nehraje tu hru, jak by měla, protože tady není prioritou investovat do dálnic. Tady jde o to, abychom měli invest, inteligentní investice do železniční dopravy, do říční, ne, mm, říční dopravy, e, zlepšit multimodální, multimodalitu, e, samozřejmě i přeshraniční spoje, ale musí to být vše udržitelné, musíme se zaměřit na nové technologie. Má otázka je tedy prostá. Paní uh, komisařka připomněla, že ty projekty, které budou vybrány, mají být udržitelné a má otázka tedy zní, při, eh, napomene Komise Evropskou investiční banku, aby vybírala projekty, které budou v souladu eh, s tím uděleným mandátem. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Nyní eh, budou mít všichni jednu minutu na svůj projev a první je pan Píper. Budu stručný. A teď eh, já si vezmu i tu, ten čas, který byl uvolněn pan, pan, po panu Vandenkampovi. Takže my tedy uznáváme, že mnohé projekty v tuto chvíli běží, že je to transparentní, ano. Ovšem, přesto jsou tady rozdíly v přijetí těchto nástrojů mezi členskými státy, tam, kde jsou nízké úroky, tak tam není potřeba mít EFSI, protože tam naleznou své investory, jiné investory, někdy je to i lacinější ze státních rozpočtů než z EFSI. Takže opět se to transferuje do těch chudších oblastí Evropy. Samozřejmě proti tomu nechceme nic namítat, ale musíme to alespoň otevřeně říci. Pokud jde o období EFSI 2, tak tam eh, jste sebrali peníze z CEF pro vodní cesty a tak dále, tam je teď méně prostředků. Já děkuji komisi, že to bylo opět eh, doplněno, alespoň částečně. A náš požadavek v každém případě je, a já si myslím, že to vyplývá z té věcné situaci, v rámci toho období FC 2 Eh, tam by prosím nemělo být nic vybíráno z toho nástroje pro propojení Evropy. My bychom si přáli, aby CEF eh, zůstal silný a přáli bychom si, aby tady byla rozpočtová linie, která by se zabývala tímto financováním, ale prosím, neodebírejte nám peníze eh, z mm, železniční dopravy a říční dopravy. Děkuji, Maria Grapini. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, komisaři, velice vám děkuji za návštěvu, ještě, že jste to mezi námi, abychom mohli opravdu hovořit. Za těch 30 vteřin se mi těžko eh, řekne všechno to, co bych si přála vyjádřit. Problém je ale něco říkat a pak být v terénu mezi našimi voliči a uvědomit si, eh, jaké jsou tam problémy, třeba v Bukurešti obhajovat to, co my tady děláme, jak můžeme opravdu využít ty prostředky z EFSI. V terénu je prostě vše mnohem složitější. Já jsem nedávno byla na jednom regionálním setkání, na takové konferenci, měla jsem tam možnost i pohovořit a zástupci místního orgánu i turistických eh, různých eh, agentur z horských oblastí a podobně. A oni hovořili o pravdových bariérách, překážkách, které jim znemožňují působení. Otázky jako zeměpisná distribuce, chudé, znevýhodněné regiony, oni opravdu potřebují podporu pro rozvoj, ale my tak nějak nenasloucháme těm jejich potřebám a obavám. Kromě samozřejmě toho kritéria, kdo první přijde, ten první tedy dostane. Ale uh, tady eh, to jsou projekty, které nemají ten opravdový dopad. Eh, na té konferenci v Temešvaru eh, jeden odborník z Bulharska hovořil o problematice Dunaje, tedy splavné řeky, ale zase jsou tam různé překážky, které prostě znemožňují, aby docházelo k odebírání pisku ze dna, ale třeba mohlo by se něco takového sponzorovat z FC. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Budu rychlý. První připomínka k EFSI. Vy nám tady hodnotíte situaci v polovině období a pokud to o kvantitativní hledisko, tak doprava představuje 30 EFSI a kdy FSI odečtu z FSI, tak by to mělo být asi 15 miliard pro FSI 1, tak by to mělo být 11 miliard. No, myslím si, že vlastně budeme velmi daleko od toho, co bylo slíbeno dopravě i když my jsme velmi přispěli eh, z CEF do záručního fondu a z toho bylo mobilizována jedna miliarda. Takže je jasné, že naše peníze, které byly eh, odejmuty z CEF, nebude mít dostatečný pákový vliv v rámci EFSI 1. Je to tedy eh, nevýhodné pro náš výbor pro dopravu. Vím, že tady bylo něco řečeno o geografické stránce a tak dále. Ale pokud jde o blending, eh, dotace a na finanční nástroje EFSI, tak eh, já si myslím, že tady by bylo potřeba vytvořit nějakou koordinační strukturu v komisi eh, k tomuto tématu. Ono by to nemělo být, neměly by to být dvě nezávazné věci, EBI e a toto. A Teď jste nám tady říkal, eh, že na některých věcech pracujete, to je zajímavé, ale velmi často eh, ty projekty, které jsou eh, předkládány, jak si umírají, nezrealizují se a na to by se mělo dbát. A závěrem, vy jste hovořili o nařízení, to je velmi důležité, všichni se bojí BAL 3. Víte, že američané tlačí tím špatným směrem a přesto je to velmi důležité. A pokud jde o problém uh, solventnosti členských států, pokud jde o veřejnou zadluženost, tak uh, tady by neměl být samozřejmě překročen uh, pakt stability, ale uh, pokud jde o tyto investice, tak by se mělo počítat s dluhem a umořováním uh, dluhu. Uh, Mělo by se to počítat na 25-30 let, ten dluh by se neměl eh, jak si počítat eh, během dvou let. Hmm, to by bylo něco, co by umožnilo investice a zároveň by se to neodchýlilo od evropských pravidel. Pokud to o FC2, eh, tady už o tom hovořil někdo z EPP, CEF by každopádně měl být doplněn a vybaven dalšími prostředky. Děkuji. Děkuji. A zbytek mi nebyl přeložen, říká pan předseda. Elisabeth Fosenburg. Děkuji za vaše informace a mám dotaz. Já vím, že ten investiční balíček musí být podpořen a v Řecku to také bylo podporováno a na portálu, tam v té souvislosti, v souvislosti s tím portálem se to také zmínil a je tam eh, investiční platforma pozitivní energie a že je to prý úspěch. Ano, my o tom víme, bylo to zrealizováno v Paříži v souvislosti s energetickou účinností budov a je tam Eh, jsou tam dva eh, investoři a mě by zajímalo, jak to je s tou investiční platformou. Možná, že by se mohlo říci, že ta platforma bude využita třeba Řeckem, Řecko ji tedy využije a potom využije tu příležitost investičního plánu pro dopravu, cestovní ruch. Eh, pro mou zemi jsou to ty klíčové klíčová odvětví. V současné situaci by to bylo velmi užitečné. Děkuji Ines Alia Sender. Děkuji, pane předsedo. Jsem trochu překvapená, protože jsem byla zpravodajkou, tak jsem si říkala, jestli jste na mě nezapomněl a jestli budu mít ty dodatečné dvě minuty. Ještě jednou vás tedy děku, eh, vítám. Já jsem sem pozvala eh, podnikatele z naší země, aby slyšeli, jak to je eh, s tím Junckerovým plánem, také podnikatele z Aragonska. Uvidíme tedy, zda dostaneme další informace. A co se týče toho, o čem jste tu hovořil, vy jste se ponaučil a my také ohledně FC 2.0. Takže si uvědomujeme, že pokud v FC 1.0 z toho vyplývá, že z CEF se vzalo 25 globální částky, tak nyní tedy ten návrat do dopravy nemá ani 8 zatímco v energetice, která nepožadovala o nic, má těch 25 Takže my si uvědomujeme, že to, co je v FC e, z dopravy vytaženo, tak to je nyní v energetice a jinde. A nyní v FC 2.0 2.0, tady jsme asi ochotní projít tím stejným, anebo uh, zase to bude nějaká marže z CEF, minimální procento v EFSI, nebo jak to bude? A uh, za druhé, zdá se, že ta otázka záruk se nějak přesunula, že pokud se ta garance sníží o nějaká 2-3%, tak se nemusí nic brát z CEF a ty prostředky bychom mohli využít lépe. Za druhé, pokud se to zachová v rámci CEF, mohli bychom Evropské investiční bance třeba navrhnout něco jako ten blending, protože z EFSI to jde někam jinam, ale rozhodně ne do dopravy. My samozřejmě potřebujeme silnější hlas Ono je tu divné, že vy jste tady nehovořil o těch eh, dálnicích, protože ano, je to určitý udržitelný způsob, ale zachování, udržba těch infrastruktur, které Evropa dramaticky naléhavě potřebuje, tak toto by mělo být zahrnuto v EFSI. Děkuji. Děkuji. Ines, já jsem pouze na začátku řekla, že, řekl, že tady nejprve eh, pr- promluví koordinátoři a potom ostatní a ty se přihlásila poměrně eh, pozdě. Tak nyní Antodeli, prosím. Dodeli. Um, well, actually, uh, may I? No, no, no. Okay. So uh, basically I have. Uh... Já mám, já samozřejmě v první řadě chci poděkovat a za to, že jste k nám přišel mám takové dvě, tři připomínky. V když jsem se naposledy díval na stránky EIB, tak jsem tam našel nějakých 189 eh, projektů, což je poměrně vysoké číslo. Eh, vy jste teď zmínil, že nějakých 16 eh, zahrnuje oblast dopravy, to je poměrně málo. A také někteří kolegové vyjadřili obavy ohledně těch zeměpisných nerovností. Když jsem se na to díval, tak jsem tam našel nějaké tři projekty, které jsou uh, podepsány uh, z těchto uh, regionů a jen málo z nich bylo napojeno zase na dopravu. Takže to jsou takové připomínky a pak tedy otázku ještě. Zmínil jste zahraniční investory. A z toho, co vím, tak ti to zahraniční investoři, eh, jak si investují ty projektové platformy, ne přímo ty projekty. A můžete mě tedy opravit, pokud se mýlím. Konkrétně tedy, jak je to s těmi azijskými investory, když chtějí investovat do těchto projektů nebo platform, nebo máme tu třeba už i přítomnost nějakých čínských nebo arabských investorů. To by také možná bylo zajímavé si vyslechnout. Je, je Děkuji, Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. V podstatě jsem chtěla položit stejnou otázku jako pan Deli ohledně těch finančních investicích, financování, zapojení soukromého sektoru do EFSI a zda se můžete vyjádřit k tomu, eh, jak se ty trendy ve financování změnily vzhledem k včerejším volbám ve Spojených eh, státech, ty zmatky na trzích, blížící se Brexit a podobně, jak se tady všechny ty změny mimo Evropu na azijských trzích a podobně, jak to všechno ovlivňuje a jak vy na to nahlížíte. Je to taková čerstvá zkušenost z nové oblasti. Děkuji, paní Agiar. Děkuji, pane předsedo. Také chci přivítat pana místopředsedu Katajnena v našem výboru. Jen velice stručně chci říci, že toto je výbor pro dopravu, ale také výbor pro turistický ruch a vzhledem k tomu, že to je odvětví, které má velkou váhu pro ekonomiku našich zemích a zejména tedy eh, i ekonomiku celé Evropy, tak bych se konkrétně chtěla zeptat, zda víte, zda jsou tu nějaké projekty v oblasti turistického ruchu, které by byly předloženy do EFSI a jaká doporučení tu můžete ponechat pro to, abychom mohli my eh, v našich zemích a konkrétně já, která jsem z Portugalska a organizuji tu takovou platformu pro malé a střední podniky napojené na tento sektor a které opravdu chtějí upřímně pochopit a vědět, jak a kde hledat financování z tohoto programu tak jaké rady byste nám poskytli, jakým způsobem můžeme společně zapracovat na tom, aby ty malé a střední podniky mohly být zapojeny a mohly mít také přístup k tomuto fondu, který je naprosto důležitý, abychom vytvářeli i do budoucna zaměstnání. Děkuji. Bilbao. Děkuji i za skun Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mám takovou konkrétní otázku asi znáte projekt Vanguard, kde spolupracují různé regiony. Přesně včera se v tomto parlamentu setkali. Nicméně zaznamenávají následující problém. Různé regiony spolupracovaly, to asi víte, dlouhá léta, mají pilotní projekty, které se zaměřují na industrializaci, na technologické projekty, na industrializaci 4.0. Nicméně, když je tu potřeba uplatňovat ten rozvoj svých produktů, tak zaznamenávají potíže, že prostě Junckerův plán na to, jak si eh, nespadá, že se to, jak si není to v souladu s ničím, že um, ta práce na těch eh, produktech není v souladu ani jaksi eh, s diskurzem tady Evropské komise, takže je možné poskytnout nějakou flexibilitu v rámci Junckerova plánu nebo jiného projektu, aby se bral v potaz i ten rozvoj, který už dosáhly tyto regiony ve spolupráci s podniky, nejrozvinutějšími technologickými podniky, univerzitami ve všech těch oblastech, které se tam tedy setkávají. Z toho, co já vím, tak vím, že pokud Evropská komise neučiní nějaké významné rozhodnutí, aby je podpořila, tak je možná, že celá všechna tato práce přijde v ní več. To znamená, naprosto ztratí jakoukoliv motivaci všechny ty technologické podniky a ty univerzity, které již dlouho na tom spolupracovaly a um, je opravdu zapotřebí podpořit nějakými zdroji. Děkuji. Vielen Dank. Wir haben ja angesprochen. Děkuji jsme hovořili o fondu CEF. O tom jsme diskutovali velmi dlouho. My jsme měli skvělé projekty a když tedy eh, řeknete, že <clears throat> je přislíbeno tolik a tolik peněz a eh, <clears throat> najednou to bylo špatně. Chceme vytvářet pracovní místa, chceme sjednotit Evropu a chceme čelit důsledkům klimatických změn. To bychom měli mít na paměti. Eh, my si musíme uvědomit, že Například mezi Brusem a Vancen je mm, krátká e, mezera e, ve spojení a bylo by dobré ji zaplnit, tím by se cesta zkrátila. Jak tedy můžeme překlenout takovéto nedostatky? Nebo například spojení mezi Berlínem a Vroclaví. I tady je mezera. E, nevyplatí se to za rok nebo za dva, ale za deset let už se to vyplatí. A nebo z Berlína do Usedomu. Tam by bylo dobré postavit most a tím by se železniční spojení ušet, zrychlilo, ušetřilo ušetřili bychom dvě hodiny a polovinu z těch nákladů, které v tuto chvíli vozíme po silnici, bychom mohli vozit po železnici. To znamená, že by to bylo velmi výhodné z ekologického hlediska a proto tedy eh, se vás ptám, jak tedy mm, přispějeme k tomu, aby peníze byly směřovány do takovýchto projektů. Eh, jde mi o seznam, jde mi také o seznam schválených projektů, seznam plánovaných projektů a důvody, proč byl vybrán ten či onen projekt. Já vím, že času není na zbyt, ale přesto vám teď dávám možnost, abyste odpověděl na vznesené dotazy. Děkuji, já musím letět do Indie a tudíž nemám více než pět minut a proto se pokusím být co možná nejstručnější. Eh, všechny projekty, které byly schváleny, najdete na stránce Evropské investiční banky. Tento seznam je pravidelně aktualizován. A ty důvody? Ty důvody, proč byly vybrány právě tyto projekty a proč nebyly vybrány projekty jiné, v FC 2.4 je tedy závazek nebo povinnost vysvětlovat, proč byl daný projekt vybrán. Chceme zajistit to, aby každý viděl přidanou hodnotu daného projektu nebo to, jak byla tedy eh, ohodnocena přidaná hodnota dotyčného projektu. Za prvé, nedojde žádným dalším škrtům CEF. Prostředky CEFu budou eh, navýšeny o 1,1 miliardy. To tedy souvisí s tím spojováním s EFSI. To znamená o 1,1 miliardy více a eh, pokud to tedy spojíte s EFSI, tak eh, ten vliv bude maximální a budete schopni financovat projekty, které by EFSI sám financovat nemohl, protože jejich návratnost je příliš nízká. To je tedy nový, nová možnost, to znamená, že to je optimální. EFSI 2.0. V nařízení zmiňujeme, že eh, Minimálně 30 těch projektů by tedy měli, mělo být směřováno eh, do oblasti cíle 1. To tedy může znamenat celou řadu věcí v oblasti dopravy, v oblasti energetiky a tak dále. Druhá věc. Geografické rozdělení těch projektů. Máte pravdu, že to je velmi náročná věc. Někdy je to tak, že některé vlády jsou velmi eh, zdrženlivé, eh, laxní. Je to prostě eh, překvapivé. Co, má to kulturní důvody, to je jasné, ale jsou to také rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o kulturu soukromého sektoru. Například v Bulharsku již tři banky podepsaly dohodu s EFSI v tom smyslu, že tedy zvýší financování malých a středních podniků v Bulharsku. Já jsem se podíval do Rumunska a setkal jsem se se třemi generálními řediteli největších bank v Rumunsku a oni mě řekli, že není potřeba eh, se o takové projekty žádat, že o to nemají zájem. To znamená, že v Rumunsku malé a střední podniky financování nedostanou, protože banky o to nemají zájem. Já tomu prostě nerozumím. Možná, že to má nějakou logiku, ale já jsem ji zatím nenašel. V některých zemích eh, centrální vláda když jsem eh, jim řekl, co FC je, tak se zeptali, je to grant, ne, je to finanční nástroj, tak to nemáme zájem. Některé regiony jsou dokonce v myšlení pokročilejší než centrální vláda. Já mám dokonce větší zájem na tom, abych, abych se setkával s představiteli regiona, regionu, protože jsou někdy eh, mnohem dynamičtější, včetně starostů a jsou mnohem otevřenější. Například investice v rámci Smart Cities, včetně investicí, investic do digitální sféry, do dopravy. Eh, tady jsou starostové skvělí partneři. My spolu jsme v kontaktu, řešíme různé možnosti a oni o to mají velký zájem. Když se snažíme vysvětlit tu možnost, že je možné skombinovat strukturální fondy CEF a EFSI, tak právě starostové a představitelé eh, regio, eh, regionu mají větší zájem než eh, centrální vlády. A proto Zas a znovu opakuji, že potřebujeme vaši podporu v tom, abychom předávali dál tuto zprávu ne pouze na úrovni ministrů, ale také na úrovni soukromého sektoru a na úrovni představitelů regionu, tak aby bylo zřejmé, co z toho mohou získat. Je potřeba, aby se tedy tyto informace objevovaly nejen na webu a kromě toho je důležité tedy rozšiřovat informace o tom, jak to jednotlivé regiony již dokázaly využít. Rád bych se vrátil eh, té eh, platformě. Jeden z projektů, který chci podporovat a který chci zdůrazňovat, je ten Eh, energetický projekt eh, v oblasti Ile-de-France eh, kolem Paříže. Oni tam vytvořili partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Vznikla tam společnost, která společně tedy se sbírala 40 tisíc bytů a snaží se je renovovat, tak aby tedy, abychom ušetřili energii. Průměrná úspora za měsíc je 8 euro na domácnost. To znamená 40 tisíc Eh, bytů je takto z části financováno z EFSI, dostane se jim technické podpory v rámci platformy, to znamená, že eh, Takovýto model by mohl fungovat například v Řecku nebo v Portugalsku v oblasti cestovního ruchu. Eh, například v Portugalsku není možnost získat peníze od bank ideální. To znamená, že právě tady by to mohlo pomoci. Pokud tady bude partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem eh, a pokud se tady vytvoří takováto platforma, která eh, pomůže eh, v infrastruktuře v cestovním ruchu, tak by tady mohl pomoci fond EFSI, strukturální fondy by také mohly být použity a mohl by, to, by do toho být zapojen i soukromý sektor. To znamená, že by, tím bychom vlastně obešli ten problém, který máme s bankami. Získali by, získali by se peníze na investice jinak. Například pokud jde o Řecko, tak ministr, který zodpovídá za strukturální fondy, eh, ví, jaká ta situace je, zná to velmi dobře. My jsme s ním velmi dobře spolupracovali a eh, jeden člen mého kabinetu ho několikrát navštívil. Upřímně řečeno, někdy narážíme na velké problémy, když eh, nám tedy eh, vlády říkají, že se nezajímáme o soukromé investice, eh, pouze o veřejné investice, protože tím se tedy můžeme chlubit. Je neuvěřitelné, jaké příběhy nám někde říkají. A právě proto tedy musíme být schopni obejít takovéto problémy. Eh, vy znáte, jaké jsou problémy ve vašich volebních okrscích eh, s regionálními vládami, s problémy, eh, s podniky a tak dále. To znamená, že vy tady můžete udělat jednu konkrétní věc. Můžete te, například zorganizovat nějakou akci pro malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu nebo akci pro zástupce dotyčného regionu, můžete tam pozvat někoho z komise, aby eh, něco řekl o fondu EFSI, nebo můžete pozvat někoho z Evropské investiční banky, tak aby řekl, čeho se díky fondu EFSI již dosáhlo. Eh, to jsou tedy možnosti, které máme. Prosíme vás, abyste organizovali takovéto informační akce, abychom, abyste zvyšovali povědomí o fondu EFSI. Pokud je o udržitelné projekty, tak já už jsem zmínil, že EFSI 2.0 eh, to zmiňuje, že čtyři, minimálně 40 financování by mělo být určeno na účely, které řeší eh, boj nebo které eh, se snaží eh, řešit důsledky klimatických změn. A Nízkouhlíková doprava je samozřejmě jedním z kandidátů. Například nabíjecí stanice nejsou profitabilní, protože jejich životnost je v tuto chvíli poměrně krátká alespoň mi to tak bylo řečeno, ta technologie zatím není dostatečně pokročila, protože e, to zkrátka je na pár let a ta návratnost není dostatečná pro podniky, aby do toho investovali. To znamená, že tady fond EFSI může e, mnoho změnit a to především v těch e, přeshraničních oblastech. Pokud tedy chceme podporovat elektrifikaci dopravy, tak právě ty dobíjecí stanice musí sehrát stěžení roli. nebo biopaliva a s tím zpětá oblast. Také by mohla, mohli využít e, fondu EFSI. Smart Cities. I v této oblasti bychom tedy fond mm, EFSI mohli použít tak, abychom podpořili řešení v rámci inteligentních měst Smart Cities. Paní komisařka Bulc se tady snažila e, tomuto tématu věnovat. E, Evropské města, evropská města by tedy mohla eh, dohromady eh, objednat autobusy na elektrický pohon Ceny by pak byly výhodnější, než kdyby si to objednávalo každé město samo za sebe. To znamená, že takto bychom ten fond EFSI mohli také použít. To je eh, jenom jedna z mnoha možností, jak můžeme EFSI eh, inteligentně použít. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak se na nás prosím obraťte, ale použijte také lidi, kteří se tomu věnují eh, v terénu. Je totiž velmi důležité, aby starostové měst a představiteli regionů dobře věděli, že mohou využít služeb Evropské investiční banky a expertů komise a že se mohou tedy zeptat a požádat o pomoc. Eh, pokud jde o EFSI 2.0, tak my chceme dát jasně najevo, že nechceme, aby se stavěly nové dálnice z fondu EFSI v těch rozvinutých částech Evropy. Je to možno pouze v zemích eh, soudržnosti anebo v přeshraničním měřítku, eh, v přeshraničních oblastech. Dálnice které budou eh, které by byly z části financovány z EFSI a které by se stavily v Německu, to eh, nemá velký smysl. A proto takovéto projekty už financovat z EFSI nechceme. Hleda, že by to bylo propojení mezi zemí eh, soudržnosti a, a jinou zemí. Upgrade je ale možný, ano, to by dalo smysl. ale nové dálnice v rozvinutých členských státech už financovat nechceme. Mezinárodní investoři mají stále větší zájem o možnosti, které se skýtají v Evropě. A já jsem tedy z té eh, zpětné vazby pochopil, že tady úroky jsou nyní velmi nízké a oni očekávají, že tedy do budoucna se to změní. E, I e, hodnoty akcí jsou v tuto chvíli velmi nízké a očekává se nárůst. To znamená, že Evropa je poměrně atraktivní destinací pro zahraniční investory. Číněné tady investují mnohem více než kdy jindy v minulosti, což je samozřejmě velmi zajímavá skutečnost, musíme se na to podívat, ale je to tak, že běžné investice do eh, běžných oblastí jsou tady eh, možné. My tady, eh, tady vítáme všechny takovéto zahraniční investory, včetně Číny. Samozřejmě, že všechny investice jsou spjaty s určitou mírou nejistoty a výsledky voleb z dnešního rána nám to nezjednodušují. Nevíme, jaký to bude mít dopad ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. A konečně poslední věc. Věděli jste, že fond EFSI že tady byla uzavřena dohoda 220 bankami, regionálními národními bankami. A tyto banky poskytnou financování 280 tisíců malým a středním podnikům v Evro- malých a středních podniků v Evropě. 280 tisíc podniků tady získá eh, finance díky eh, fondu EFSI a to už po prvním roce. Problém je, že tyto banky, které poskytují financování v rámci EFSI podniků, mm, to nechápou jako e, peníze EU. Oni s tím takto nenakládají. My e, tady vyzýváme banky, aby říkali, že jsou tedy šťastnými poskytovateli evropských prostředků, protože je to spravedlivé, je férové to zmínit. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane místo komise. Přejeme vám eh, šťastnou cestu do Indie a mnoho úspěchů. Dostáváme se k dalšímu bodu na našem programu a to je logistika v Evropské unii a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TNT. Spravodajkou je Ines Ayala Sender a ta má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci v první řadě poděkovat obrovským poděkováním našim kolegům za prezentaci a to za to předkládání a vůli předkládat pozměňovací návrhy. My tady pracujeme na vytváření série kompromisů pro to, aby tyto vylepšili ten původní náš text. to setkání, které svoláme prostě nové zpravodé, proběhne zejména za tím účelem, že tam budeme tedy hledat možné výsledky pro kompromisy. Nicméně už nyní chci poukázat na to, že se pokusím zejména zachovat tu možnost zviditelnění všech těch aspektů, týkajících se přepravy zboží, protože to je ten hlavní problém, kterému čelíme na evropské úrovni. No a v tomto smyslu jsem přijala některé návrhy, které jdou tím směrem, že možná by to chtělo nějakého specifického koordinátora pro tu logistickou oblast, takže by to mohl být takový, řekněme, hodně viditelný prvek ale zase nevím, do jaké míry by to mělo být problematické, pokud by tu měl být nějaký eh, koordinátor, který by byl pověřen takovou nějakou, řekněme, průřezovou funkcí. Pak další věc, co je zapotřebí, aby národní programy nebrali v potaz jenom to evropské programování, ale včetně, a tady budeme asi radikálnější, při navrhování, kam až zajít, aby tu byla teda možnost dokonce uplatňovat i sankce, anebo využívat třeba evropský semestr proto, abychom se zajistili, ujistili, že v případě, že ty národní plány nebudou koherentní s tím, co se rozhodne na úrovni rady v Bruselu, tak, že by minimálně tedy byly podrobeny nějakému druhu sankcí. Já samozřejmě uznávám, že eh, v té multimodální oblasti, tam se zahrnuly třeba i otázky letišť, jsou to tedy ty eh, uzly sítí, které třeba brát v potaz. Také uznávám, že je tu určitý odpor eh, předkládat takové návrhy, které uh, Eh, si eh, vysloužili určité výhrady, co se týče té eh, možnosti, že by v oblasti přepravy ty transevropské sítě ne v tom víceletém finančním rámci, pro který tedy nemáme financování, ale v těch ročních plánech nebo v nějakých speciálních Mm, konkurzech tam mít, plnit nějaké požadavky, ať by to bylo třeba prostřednictvím CEF, nebo by to plynulo z těch národních plánů. Já tady chápu určité výhrady, navíc souhlasím s tím soustředěním. Eh, v tom CEFu jsou taky ty eh, dvě úrovně, tedy víceletý rámec a ty každoroční plány tak já budu proto, aby se zachovala alespoň ta jedna z možností toho a, s, s, e, těch e, tendru, tak e, alespoň u té přepravy zboží, aby se to tedy uplatňovalo u těch transevropských sítí. Pak co se týče těch eh, multimodálních uzlů a eh, městské eh, logistiky, tady to vidím, že vy jste to brali v potaz, že je tu opravdové úsilí podpořit tady tyto úzly, ale je zapotřebí navýšit vzhledem tedy do budoucna. Nemusí to být hned v roce 2017, ale nevzdalujme to moc, protože to půjde z CEF, tedy aby tam eh, byla opravdu, byly přítomné projekty, kde ta městská logistika bude přítomna, protože často tam ten multimodální vztah tu, je, eh, tak nějak kolabuje. Pak, co se týče tedy určitého poměřování, eh, samozřejmě někteří mají určité výhrady, Nicméně já si myslím, že dokud tady nebude nějaká rovnováha mezi možností eh, podstatně eh, vylepšit ty sítě a zajistit jim kontinuitu, tak eh, se může tedy narušit ty podmínky, zejména pro velké kamiony. Tady je důležitá automatizace a a já tady k tomu mám tedy určité výhrady. Takže chci říci, že beru v potaz maximální možné míře ty návrhy, které mi byly zaslány, zejména ty koncepty těch návrhů, abych je zapracovala do kompromisu, které vám tedy předložíme ještě v průběhu tohoto týdne. Děkuji. Děkuji, Klaudia Schmidt. Děkuji. Já jsem byla překvapená, protože mám pocit, že 210 pozměňovacích návrhů u, toho, u, té, u takové jiné e, eh, zprávy a, a e, nesporné, že to je překvapivé. Máme tady sice některé e, trochu sporné body, e, my určitě nebudeme proti snižování, eh, š, mm, proti uvolňování eh, škodlivin a příslušným pozměňovacím návrhům, ale myslíme si, že je to tady příliš extrémní a to je potřeba vyřešit v rámci kompromisu, tak aby nám to vyhovovalo a aby eh, vedle ekologických aspektů byly zohledněny i aspekty ekonomické. Já si myslím, že to musíme vyřešit prostřednictvím kompromisu. Potom eh, ten přístup, že právě přeshraniční projekty musí Evropská unie eh, více podporovat, to se mi velmi líbí. Eh, je potřeba aby podpůrné nástroje toto zohledňovaly, ale politický tlak i na naše ministry dopravy v každé jednotlivé zemi to nemůže uškodit, zejména s ohledem na různé eh, plány pro rozšiřování národní infrastruktury. Tady si myslím, že bychom se mohli více eh, prosazovat a to i proto, že některým ženským státům se to jistě nebude líbit, ale problémy s těmi přeshraničními eh, cestami, mm, eh, ty tady prostě jsou. Potom koordinátor pro okázky logistiky v rámci stínových zpravodajů, o tom budeme to velmi eh, intenzivně diskutovat. Tady jsou podle mého názoru ještě dva problémy, zda to řešit prostřednictvím Eh, osob nebo statistik, eh, co bude efektivnější. Já si myslím, že to si vyžádá ještě velkou diskuzi nebo větší diskuzi. A potom téma dronů. My jsme to tam za, také nadnesli prostřednictvím poslaneckých návrhů. Je to velmi důležité téma a myslím si, že musíme a můžeme dosáhnout kompromisu přijatelného pro všechny frakce. Věc, kterou jsem říkala již minule, to jsou výjimky z paktu stability, eh, kritéria při eh, investicích do infrastruktur, tam mě to úplně eh, netěší, to, co tam je. Myslím si, že to nepovede k lepším infrastrukturám, takže i tady musíme ještě nalézt koncenzus, nebo ho možná nenajdeme, to se uvidí. Velmi jsem byla potěšena, že na rozdíl od jiných zpráv se tady nedělala volební politika, ale všichni kolegové mm, otevřeně a konstruktivně spolupracovali na té zprávě. Děkuji, paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. děkuji paní navrhovatelce, zpravodajce myslím si, že ta práce na vytváření kompromisu není lehká. Snaží se dosáhnout určité dohody. Myslím, že ehm, tedy vykonala velkou práci. Já bych se chtěla soustředit na těch 14 návrhů, které jsme předložili. A jsou tu dva hlavní záměry. Za prvé tedy potřeba, aby se i v tomto odvětví mohlo pokročit k té digitální sféře, posílit se využívání nových technologií, aby se tam inovovalo, protože to je podle našeho názoru naprosto zásadní prvek, aby se zlepšila situace osob, které pracují v oblasti dopravy, také, aby se vylepšila efektivita v dopravě a zejména, aby se pokročilo k tomu, co může být označeno jako redukce emisí CO2, to znamená přínos pro životní prostředí. Za druhé, ty návrhy jsou zaměřeny tedy na ty prioritní projekty. My jsme v roce 2013 učinili určitou revizi prioritních projektů, no a po třech letech nejsme příliš optimističtí. Členské státy tak nějak dělají to, co se jim chce a nemáme žádné nástroje které jsme se snažili tu vložit už v ten rok 2013, prostřednictvím kterých bychom ty členské státy nějak znutili, včetně nějaké možnosti sankcí, aby opravdu koherentně vykonávali projekty, které chtějí uplatňovat už od nějakého roku 2004, jsou prioritní a zatím je členské státy nevykonávají. Takže to jsou takové dva, dvě hlavní obavy eh, v našich návrzích. Jinak samozřejmě jsme pro pokračovat, posílit tu koherentnost těch národních plánů a sladit je s evropskými plány. Proč? Protože eh, i dnes jsme viděli, že nedostatek eh, vývoje, rozvoje v oblasti železnic má velký dopad na celkovou dopravu v Evropě, na eh, turistický ruch, že se pak mnohem víc přistupuje k letecké přepravě, to znečišťuje životní prostředí. Takže je třeba posílit koherentnost a také e, tímto tedy děkuji e, za spolupráci s paní zpravodajkou a doufám, že dosáhneme takové dohody ohledně té zprávy, e, že bude koncenzuální, ale bude také lehce proveditelná. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Kilenen. Děkuji, pane předsedo, také já děkuji paní zpravodajce za tuto zprávu. Připadá nám, že zpráva jde správným směrem. My jsme také předložili několik návrhů. Takový, eh, taková zásadní se odkazuje eh, na eh, Evropskou unii a na to, aby tu bylo evropské financování, zejména po dohodě COP21. Musíme se zamýšlet nad tím, nad jakými kritérii Eh, prostřednictvím jakých kritérií budeme poskytovat financování. Nyní musíme hledat takové nové základny, protože eh, redukce CO2 by měla být prioritou. Teď už nemůžeme prostě dávat veřejné prostředky eh, na cokoliv, na projekty, které neberou v potaz klimatické změny. To by se mělo odrážet ve všech našich politikách. Nicméně prozatím to vypadá tak, že v Evropě se rozdávají prostředky do projektů, které prostě nepomáhají nebo nepomůžou novým generacím. Takže často to vypadá tak, že ve chvíli, kdy financujeme projekty, s výhledem do budoucna, zároveň financujeme projekty s výhledem do budoucna, ale pak i ty, které vůbec nehledí do budoucna. Je třeba prostě koukat eh, trochu víc dopředu na další kroky. Děkuji, Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji paní zpravodajce Ayele Sander. Eh, když jsme zkoumali tu zprávu, tak jsme si pokládali dvě otázky jednak, co je to vlastně udržitelná logistika? A druhá otázka, co je to multimodální politika, která bude skutečně efektivní? Udržitelná logistika je taková, eh, která je eh, vlastně, která nejméně produkuje uhlík eh, a, a dále se vlastně přesouvá doprava ze silniční dopravy buď na říční nebo železniční, na ty, eh, kde vzniká méně uhlíku. A v tuto chvíli jsme od toho velmi, velmi daleko. Chtěla bych připomenout, že jsem v září eh, hm, měla výstavu ve Štrasburku eh, v partnerství také s životním prostředím a Tady eh, v podstatě na té výstavě v podstatě byly dva kamiony, eh, jeden nový, dvě nakladní vozidla, jeden nový a jeden eh, před 20 lety. A tam byla tří, byl tříprocentní rozdíl v té efektivitě eh, a ekologičnosti, takže to znamená, že tady vlastně nebyl téměř žádný pokrok, pokud jde eh, o eh, uvolňování uhlíku do ovzduší, zatímco jiné sektory se zabývaly technologickou transformací. A když tady hovoříme o dopravě a logistice, tak tady zkrátka ten pokrok nebyl. Takže já osobně se domnívám, že tady potřebujeme také evropskou normu pro uhlík, pro oxid uhličitý, aby nákladní vozidla a veřejné složky, které tady investují, aby to zkrátka zohledňovaly. Takže jsme tam předložili dva pozměňovací návrhy. Je nejvyšší čas, aby Evropa si vytvořila režim pro logistiku, e, pro města, e, který by opravdu fungoval. To znamená, že by tam byly inovující řešení jako eh, cargo pooling v nákladní dopravě, na silnicích a potom eh, tedy eh, by se měly snižovat dopady na životní prostředí. A je potřeba lépe propojit železniční dopravu, Eh, ve velkých průmyslových eh, centrech nebo mezi těmito průmyslovými centry. A já budu velmi dbát na to, aby všechny tyto prvky byly v kompromisech zohledněny, protože pokud tady nebude mít jasnou cestovní mapu, pokud jde o tuto logistiku, tak se nám nepodaří v budoucích letech nikam posunout. Děkuji. Evžen Tošenovský. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, prvé řadě bych se chtěl omluvit, že jsem přišel o chvíli později, ale měl jsem akorát vystoupení ve výboru ITRE a někdy se to těžce slaďuje, jak všichni máme zkušenost. Chtěl bych v prvé řadě poděkovat, docenit zprávu paní zpravodajky a její práci, protože ji považuji skutečně tu zprávu za velmi důležitou. Logistika multimodální nákladní doprava je bez zesporu důležitým odvětvím a měla by být aby měla tvořit prioritu na evropské úrovni pro nadcházející období, že napomáhá zásadním způsobem pro společný otevřený trh. Určitě dává smysl lépe provázovat plánování vnitrostátní infrastruktury s transevropskými sítěmi, přitom ale musíme plně respektovat princip subsidiarity, i když to může někdy přinášet určité komplikace, jak najít ten společný směr a zájem. Jsem také rád, že zpráva bude odkazovat na evropský program družicové navigace Galileo a rozvíjí potenciál tohoto programu v oblasti řízení dopravy. Myslím si, že potenciál v eh, tomto systému je ohromný a může na pomoci mnoha složitým řešením, včetně eh, toho, o čem bylo hovořeno, ochrany životního prostředí. Naopak jako problematické vidím pozměňovací návrhy odkazující na tzv. sociální dumping v oblasti dopravy. Za ním se bohužel často skrývá protekcionismus, který jde proti základním principům jednotného trhu Evropské unie. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a jsem připraven a maximálně chci pomoci eh, vytvořit kompromisní návrhy, které by měly eh, maximální podporu Eh, celého výboru. Děkuji, pane předsedo. Danke sehr. Und jetzt für die Kommission. Děkuji. Marta Kopčinský za komisi. Děkuji, pane předsedo. Přeji eh, dobré odpoledne všem. Budu stručná, protože si uvědomuji, že jste eh, měli velmi důležitou prezentaci komise a tu zprávu. 200 pozměňovacích návrhů tady bylo předloženo a to ukazuje na to, že je tady velký zájem o toto téma a že tento výbor považuje logistiku a multimodální dopravu za velice důležité. Doufám, že v dalších oblastech nám také pomůžete, aby to téma bylo eh, vyzdviženo, až budeme hovořit o Eh, propojení mezi různými typy dopravy, protože to je komplikované téma, které má vždy eh, mnoho interesentů, ale někdy eh, se to jaksi míjí tím účelem, nebo není to dostatečně zaměřené na nějaký konkrétní cíl. Pokud to je pozměňovací návrhy, tak tady je důležité, abychom se snažili zaměřit na věci, které jsou nejrelevantnější pro téma logistiky, Jistě eh, víte o dokumentu, který připravili dva koordinátoři eh, z TNT. Je to zaměřeno opravdu na logistiku a multimodální charakter. Budete mít příležitost vyslechnout si prezentaci aktualizované eh, verze Eh, na počátku příštího roku a mnohé pozměňovací návrhy, které jste tady předložili, se zaměřují na digitalizaci, na otázku snižování uhlíku, eh, rozměr, dimenzi eh, logistiky, jak to může mít vliv na politiku snižování uhlíku a jak tedy na splňování cílů COP21 a jak tedy vylepšit, vylepšit také průmyslové aspekty evropského hospodářství. Všechny tyto otázky Eh, budou v té aktualizované zprávě a eh, tedy to uslyšíte na počátku příštího roku. Komise uznává, že logistika je nesmírně důležitá. My jsme to eh, zahrnuli do politiky ten tý, do oblasti nákladní dopravy a tady to, že máme tolik projektů, které jsou předkládány, to je někdy velká výzva. Já doufám, že eh, pomůžete upozornit na to, že pokud nevyřešíme multimodální nákladní dopravu, tak neuspějeme s politikou eh, která usiluje o fungování multimodálních koridorů v Evropě a o fungující multimodální TNT síť v Evropě. Bude to velká práce pro zpravodaje, aby se vypořádal s tolika pozměňovacími návrhy, které jsou velmi rozmanité, ale eh, komise eh, bude spolupracovat s paní zpravodajkou a budou se snažit eh, samozřejmě zohlednit všechny ty věci, které byly navrženy v kompromisech. Ines Ayala Děkuji, pane předsedo. Já bych tedy ještě jednou chtěla poděkovat všem kolegům a také zástupkyni komise za všechny ty prvky za účelem posílení a vylepšení tohoto návrhu. Určitě již nyní mohl uklidnit jak paní Bilbao, tak eh, paní Deli, eh, že všechno to, co se týká technologické inovace a že a digitalizace, takže samozřejmě můžeme vylepšit a snížit to administrativní zatížení a i ten environmentální dopad plynoucí z této oblasti logistiky. Také a ta se můžeme snažit hledat takové formulace, prostřednictvím kterých členské státy budou lépe plánovat implementaci, protože často se někdy k něčemu rozhodli, tedy jak se bude co financovat, třeba na úrovni rady a pak to v reálu bylo jinak, takže eh, chtěli bychom to mít opatření, třeba i za pomoci komise, která by byla dostatečně odrazující od takovýchto postupů. Také se zaměříme na to, jak můžeme dosáhnout toho, aby tedy ten nový základ, následně po COP21, tedy takový ten základ, uvidíme, co vzejde z COP22, aby je to ještě více přesvědčilo, jak se to může zahrnout tedy do té oblasti přepravy eh, zboží, eh, jak snížit, eh, minimalizovat ten dopad. Takže budeme pracovat na celé řadě návrhů Eh, na setkání se stínovými zpravodaji a uvidíme tedy, jak vylepšit tento návrh, eh, obohatit ho o všechny tyto vaše velice plodné příspěvky. Děkuji. Vielen Dank. Die Abstimmung ist im Planausschuss. Děkuji. Hlasování proběhne 5. prosince ve výboru. A Dostáváme se k dalšímu bodu a to je výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Slovo má Bohuslav Liberacký, já mu tímto uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl zdůraznit, že má zpráva pravděpodobně nebude příliš kontroverzní. Prosím, stěžte se, protože jinak nemůžeme hovořit. Budeme hovořit pouze o penězích a o jedné bance, takže tady asi nebude eh, žádný střed. je tady asi 80 pozměňovacích návrhů, na kterých jsme pracovali společně se stínovými zpravodaji a já vám tímto děkuji. Děkuji všem. A připravili jsme sedm eh, kompromisů. A byl tam 50 individuálních pozměňovacích návrhů a nakonec tedy nebudeme jich mít tolik k hlasování. Já děkuji Dominiku Riketovi, panu Zílemu, panu Taličkovi, Maria Zdeli. Všem vám děkuji za vaše přispění. Jsem přesvědčen, že vy máte dobré podklady, ale nebudu příliš toho hovořit. Pokud budete mít nějaké otázky, tak já rád na ně odpovím a děkuji sekretariátu Radek Piller odvedl dobrou práci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Robert Zíle má slovo. Chtěl bych nejprve poděkovat Bohuslavovi za jeho milá slova eh, k pozměňovacím návrhům, které jsem předložil a za dobrou práci na tomto stanovisku. A zpráva je velmi vyvážená, ale to je zatím pouze první fáze této zprávy o EIB. My jsme o tom eh, před chvíli diskutovali s panem Katajnenem o stejných věcech. Budeme nadále pracovat na našem eh, stanovisku o EFSI. Ta práce bude pokračovat a já v tuto chvíli také děkuji Boguslavovi za jeho práci. Děkuji. Dále má slovo Dominik Rike. Já se pokusím být také velmi stručný jako pan zpravodaj a můj kolega Robert. Děkuji Boguslavovi za zprávu. Děkuji za spolupráci. Já s ním nesouhlasím, když eh, říká, že když se hovoří o penězích, tak nedochází ke, spore, ke sporům. To právě je obráceně. Ale jinak musím říct, že v mnoha věcech se shodneme do značné míry. Uh, my jsme měli takové obohacující diskuze a jeho zprávu samozřejmě podporu, podpoříme, takže já jsem byl stejně stručný jako všichni ostatní. Děkuji, Maria Kilenen. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji Liberacky mu za tuto dobrou práci. Předložila jsem také poznací návrhy a jako papoušek tady opakuje stejné věci, pařížskou úmluvu a opatření, která na to mají navazovat, jak by se měla mm, koncip, měly koncipovat eh, veřejné zdroje nebo kam, jak by měly být zaměřeny. A um, já doufám, že rychle změníme naše smýšlení a že budeme hovořit o dopravní infrastruktuře jako eh, nejen jako hlavní řešení, ale jak tedy rozvíjet existující infrastrukturu a zefektivnit to, jak doprava v tuto chvíli funguje, jak fungují naše služby. Automatizace, ta se velmi rychle rozvíjí a já osobně se obávám, že v tuto chvíli děláme zbytečné nebo špatné investice, vycházíme ze současných předpokladů a modelů a já proto navrhuji, že v návrhu bychom měli hovořit pouze o dopravní, nejenom o dopravní infrastruktuře, ale měli bychom hovořit o dopravních službách v širším slova smyslu. Děkuji. Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina velmi děkuji za tuto zprávu, děkuji panu zpravodaji za dobrou spolupráci a řekla bych, že tato zpráva zahrnuje velmi dobré kompromisy a je skutečnou cestovní mapou pro Evropskou investiční banku Eh, před chvílí jsme tady měli pana Katajnena, takže je zřejmé, že to potřebujeme. A tady vlastně Evropské investiční bance ukazujeme, jaké jsou priority, na jakých místech, eh, udržitelná mobilita, klima, bezpečnost, inovace. A to znamená, eh, že my zítra budeme hlasovat pro tuto zprávu a já ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Děkuji. George Pach. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl jménem EPP poděkovat panu zpravodaji. Bohuslave, eh, děkuji ti za tvou práci. Konstatovali jsme, že velmi intenzivně se zabýval tímto tématem a těch sedm kompromisů, které byly vypracovány, ty můžeme eh, sdílet kompletně, i když eh, velké oblasti nebo že již bylo investováno, eh, byly investovány velké sumy, ale přesto je potřeba pokračovat a tady se objevují různé nové oblasti, multimodální řešení, geografická vyváženost a jak řekli předřečníci, jsou tady cíle dopravní politiky COP21. Takže všechny tyto věci pan zpravodaj zdůraznil a bylo to ještě doplněno prací ostatních zpravodajů. My tedy ještě jednou děkujeme za práci. Děkuji. Děkuji Isabella del Monte. Děkuji Isabella del Monte. Eh, děkuji. Eh, já chci poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům, protože když se jedná o finanční prostředky a investice, tak eh, většinou se tu hodně bojuje, ale tady máme všichni takovou společnou linii, což eh, znamená takový pozitivní vývoj. Já mám jenom několik připomínek, zejména co se týče té globální sítě těch TNT, které jsou zásadní pro propojení Evropy, ale je třeba také uznat, že je třeba ještě vykonat značné úsilí, aby se opravdu zrealizovaly. Je třeba zahrnout všechny druhy dopravy, nejenom silniční dopravu, jakožto tedy značný zdroj znečištění a pak také využívat nástroje na propojení Evropy, protože ten byl podstatně seškrtán. Myslím, že by měl být znovu posílen a v tom Junckerovu plánu by měla být určitá, plán, eh, určitá páka, která by umožnila investice do tohoto odvětví, zejména když se hovoří o veřejné dopravě. A pak a ještě bych chtěl změnit projekty napojené na přepravu osob s poptížemi s mobilitou. Děkuji. Děkuji a nyní předám slovo komisi, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo, také já chci poděkovat eh, členům tohoto výboru. Komise nemá žádné dodatečné připomínky k této vaší diskuzi. Ano, to bylo velice stručné, děkuji. Nyní dostane ještě jednou slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. A já v podstatě také k tomu nemám více co dodat. Myslím, že to zaznělo všechno, takže vám děkuji za milá slova a doufám, že hlasování proběhne v klidu. Ještě jednou vám všem děkuji. Těší mě, že jsem mohl, mohl spolupracovat s vámi, s stínovými zpravodaji. A e, těší mě, že to, co jste zmínili, je zde zapracováno a těší mě zejména, že jste to dokázali všichni ocenit. Také děkuji komisi za tak stročné vyjádření, které obhajuje postoj komise. A také vám, pane předsedo, děkuji. Vielen Dank. Und die Abstimmung... Děkuji. Hlasování proběhne zítra. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu a sice uh, eh, občansk... normy občanského práva o robotice. Je to zpráva z vlastní iniciativy výboru Jury. My k tomu předkládáme stanovisko. Panem zpravodajem je pan Majer a za ní bude hovořit pan, paní Ajuto. Merci, monsieur le président. Je vous présente... Děkuji, pane předsedo. Já se tady omlouvám za pana Majera, který nemůže být eh, bohužel přítomen. A úvodem litujeme toho, eh, že hrstka poslanců, eh, kteří tady předložili některé poznací návrhy, návrhy v jiné věci v tomto odvětví tady nepředložili žádné poznací návrhy, nechtěli na tom pracovat, takže vlastně tady není možné to eh, vyřešit. Ovšem většina poslanců respektovala pravidla demokracie a vůli voličů, protože vědí, eh, že eh, není užitečné, když chybí nestranost. Kolega Majer se snažil většinu jejich úvah zohlednit v kompromisech a mm, tam zapracoval téměř většinu požadavků poslanců z ALDE, EPP a EKR. A vše by mělo vést k vyvážené zprávě s koherentní eh, definicí všech typů eh, dopravy, kterých se to týká, autonomní dopravy. Eh, to, co tam nemohl zapracovat, tak tam Eh, v podstatě jich bylo málo. Eh, k většině těch eh, pozměňovacích návrhů se postavil pan zpravodaj kladně a já bych vám chtěla za něj poděkovat. Děkuji. Luis de Grandes Pascal. Sí, muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. A já také děkuji paní Arnold která tu zastupuje dnes pana Majera. Ve Španělsku máme takové vyjádření, které říká, že šlechetnost vede k povinnostem. Samozřejmě eh, můžeme si nějak eh, tady stěžovat, ale známe tu určité eh, výhrady, které panují a proto si myslím, že je spravedlivé zachovat takové ustanovení, a, takové možnosti, že se tedy politické strany mohou vyjadřovat. Samozřejmě my z různých důvodů nechceme prostě být součástí těch kompromisních návrhů, protože s tím nesouhlasíme, takže ale nemáme žádný problém s tím, že to odhlasujeme pro, protože nám to připadá jako poměrně rozumný text to stanovisko projednává důležité prvky, které jsou tu tedy vhodně obsaženy, jako ochrana údajů, takový rozumný přístup ohledně duševního vlastnictví, řeší otázky těch týmů a informačních programů. Dále si myslíme, že je důležité, aby tu existovaly kodexy pro eh, ochranu údajů a také eh, příslušné eh, zodpovědnosti. Všechny tyto nástroje by měly být efektivní a zároveň inovativní. Takže na závěr myslíme si, že tedy pokud projdou předložené návrhy, pokud budou tedy dostatečně rozumně obsaženy v těch kompromisních návrzích, i když se k ním nepřidáváme, tak by tedy toto stanovisko mělo projít při hlasování. Děkuji. Děkuji a slovo má Robert Zíle. Ano, děkuji, pane předsedo. Já promluvím, pane Eh, za jménem pana Tošenovského, který byl tedy stínovým zpravodajem, ale bohužel musel odjet ne do Indie, ale do České republiky. Eh, I skupina EKR tedy podpoří kompromisní pozměňovací návrhy a jako takové tedy stanovisko eh, podpoříme. Děkuji. Děkuji, Maria Kylonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu zpravodaji mm, za návrh textu. Je důležité, aby se parlament vyjádřil uh, k těmto tak aktuálním tématům. Je důležité také, aby zazněl hlas s názorem našeho výboru. Ten text je takový dobrý základ, ale chybí tu jedna věc, kterou jsme chtěli zapracovat prostřednictvím našeho návrhu. Chtěla bych se soustředit také na další druhy dopravy. Bohužel nefunguje tlumočení do francouzštiny. Jetzt geht's. Už to funguje. takže mohu začít znovu. Ještě jednou tedy děkuji panu zpravodaji za návrh textu, je důležité, aby se parlament vyjádřil k této otázce, která je tak zásadní a aby také zazněl hlas s vyjádřením našeho parlamentního výboru. Ten text je dobrým základem, ale chybí tu rozpracované určité dodatečné otázky, takže já bych se chtěla soustředit na to, že eh, se tu eh, nemusí hovořit jenom o automatizovaných vozidlech, protože robotika se týká i jiných oblastí dopravy. Například automatický pilot v letadlech nebo přítomnost v námořní dopravě. To znamená, že robotika zachází mnohem dál než jen vozidla. A kromě toho robotika by také mohla vést k tomu, že by nás dopravní systém mnohem více respektoval životní prostředí. A historie již prokázala, že inovace mnohokrát byly zdrojem eh, důvěry, ale nemyslíme nebo nenahlížejme na to takovým slepým způsobem, protože jsou tu určité inovace, které také nesloužily k vylepšení situace. Musíme skombinovat různá řešení, abychom Eh, provedli, eh, zrealizovali ten náš opravdový dopravní systém. Mne trochu znepokoje tu, že se tu pomýšlí na automatizaci jakožto na řešení pro všechno. Někdo si myslí, že automatizace vyřeší všechny naše problémy udržitelnosti. Ne, musíme brát v potaz celou škálu možností, možných řešení, které je třeba vzájemně mezi sebou skombinovat, abychom pokročili dál. A dále chci ještě říci, že tu hovoříme také o významu spolupráce na mezinárodní úrovni. Spojené státy již zveřejnili svoji strategii v oblasti robotiky, prostřednictvím které chtějí postupovat tak, že ty problémy dopravy s silničními vozidly se budou redukovat nás samozřejmě, pro nás je zajímavé sledovat velice zblízka, jak to bude postupovat s tou robotizací vozidel ve Spojených státech i v Ázii, protože to bude velice důležité ve světle toho ze všeobecnění e, robotiky a vlivu, který má na řešení dnešních problémů. Může být velice zajímavé tomu věnovat opravdu velkou pozornost. A pak ještě chci říci, že je třeba brát v potaz všechny ty technologické pokroky a proto je třeba přemýšlet o tom, k čemu může dojít eh, v nadcházejících třeba pěti desítkách let. A proto musíme brát v potaz, že potřebujeme nové projekty, ale vždy mít na paměti, jakým směrem chceme pokročit vpřed. No a v tomto smyslu naše skupina podporuje tento text. Budeme hlasovat pro. Karima Deli. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Za naše skupinu musím říci, že ta zpráva je pro nás problematická. Myslím si, že nestůrazňuje to, co je doopravdy potřeba. Musíme si především položit jednu novou otázku, a to je otázka občanské zodpovědnosti při používání eh, robotů. Tady jde o zodpovědnost. A na našem výboru o tom hovořila paní Kilenen. Eh, Tady eh, máme pocit, že existují pouze eh, automatizovaná vozidla, ale tady je mm, ještě mnoho jiných takových objektů. Máme tady třeba drony, ehm, je to mobilita, která vyvolá celou řadu nových typů doprav a všechny tyto eh, objekty, které budou ovládány na dálku, anebo dokonce budou mít inteligentní chování, tak těch se to vlastně to se tady všechno jaksi nezohledňuje. A my si musíme odpo- položit tu otázku, co se stane v případě nehody. Musíme mít přesný regulační rámec, který by uvedl, eh, kdo Ehm, je zodpovědný, ať už konstruktér nebo eh, majitel nebo ten, eh, kdo eh, se zabývá těmi daty. To je opravdový problém. A já si myslím, že odpověď na tuto otázku zatím ještě nemáme. Nepodávají ani tato zpráva, ani jiné úvahy. Tady dochází k rychlému vývoji, pokud jde o technologie. Musíme se nad tím tedy zamyslet. A Evropské komisi musíme vyslat velmi silný signál, aby se co nejrychleji pustila do této problematiky a aby nabídla legislativní eh, rámec, protože si nemůžeme dovolit s ohledem na tu technologii, která nečeká a velmi rychle se rozvíjí, tak s ohledem na to my musíme zároveň nabízet eh, také bezpečnost a ošetřit tu otázku té zodpovědnosti. Musíme předjímat to, co se bude dít. Děkuji. Dank. Jetzt Matthias von Miltenburg. Děkuji a nyní Matias von Miltenburg. Děkuji. A pane předsedo, omlouvám se, že jsem přišel s takovým spožděním. Ale ještě jsem to stihl. Není to zpráva, je to pouze stanovisko, ale je to stanovisko, která má velký význam. A myslím si, že je to dost důležité na to, abychom se tím zabývali. Automatická vozidla, drony, to všechno je tedy vývoj, kterému musíme do budoucna čelit, nebo který, nás čeká, musíme ho analyzovat a stanovisko, které předkládáme výboru Jury, o tom svědčí. Nicméně mám problém s tím, co říká komise. Pan zpravodaj převzal celou řadu pozměňovacích návrhů, například eh, v kompromisu 2 bylo eh, zahrnuto 12 pozměňovacích návrhů do jednoho kompromisu a výsledkem je E, to, že to bylo zřízeno samozřejmě, že v tom nejsou obsaženy žádné e, zásadní problémy, ale domnívám se, že e, to tedy trochu zhoršuje vypovídací schopnost toho stanoviska. Já bych tady byl raději, kdybychom tady měli pozměňovací návrhy a ne jenom kompromisy. To mě trochu zklamalo. A kromě toho bych rád řekl, že mě mrzí, že jsme nemohli spolupracovat s dalšími frakcemi, eh, tak abychom vypracovali kompromisní pozměňovací návrhy, které by byly pregnantnější. Děkuji a za komisi eh, promluví Aleksandr Sparny. Prosím. Děkuji. Rád bych k tomu řekl několik slov, které se týkají této zprávy a pozměňovacích návrhů. Budu poměrně stručný. Domnívám se, že všichni se shodneme na tom, že otázka, kterou se tato zpráva zabývá, je velmi důležitá. To se týká i kompromisních pozměňovacích návrhů. Z hlediska komise bych pouze rád poznamenal, že eh, ty otázky řeší eh, platforma CITS eh, v rámci generálního ředitelství pro hospodářský růst, otázka zodpovědnosti, přístupu k datům a tak dále. A, eh, a pojištění to všechno jsou tedy věci, Eh, které řeší tato platforma. Před několika dny jsme právě o těchto otázkách diskutovali se zástupci automobilového průmyslu a pojišťovnictví. Na závěr bych rád zdůraznil, že samostatně eh, řízená auta tedy eh, zapadají do konceptu udržitelné mobility, což je tedy ten nadřazený koncept autonomní způsoby eh, dopravy například sníží míru dopravních eh, zácp a já si myslím, že bychom tedy měli mít neustále na paměti, že to tedy zapadá do toho širšího cíle udržitelné mobility. V této souvislosti komise v minulých letech pracovala na celé řadě věcí. Pokud jde o výsledky, tak je to tak, že v nadcházejících týdnech eh, snad zveřejníme sdělení o Evropském inteligentním systému dopravy, což bude takový další milník směrem eh, k automatické a propojené mobilitě. Pokud jde o eh, ten proces je 2025, tak také budeme koncem roku 2016 zveřejňovat první výsledky, pokud jde o e, ty e, první rané systémy automatizovaných e, vozidel Budeme v tom pokračovat i v letech 2017 a 2018. Kromě toho se v Dubnu bude konat konference o automatizovaném řízení a musím říct, že komise je poměrně aktivní v tom, že se tedy snaží zajistit, aby to zapadalo do širších cílů v oblasti dopravy. V této souvislosti bych rád zmínil, že jsme také aktivní v UNC, eh, tak abychom zaručili, že to nebude kompatibilní pouze v rámci Evropské unie, ale že také do, naše snahy dobře zapadnou do celosvětových aktivit a pokud jde jde o Galileo, tak eh, komise tedy zveřejnila svoji strategii a to je všechno, co jsem v tuto chvíli chtěl říct a děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní tady bude mít slovo Marie Kristina Arnautuj, prosím. Écoutez, monsieur le président. Eh, pane předsedo, já jsem za na vědomí všechny ty poznámky a děkuji oběma eh, řečníkům, kteří vystoupili a děkuji tedy těm dvěma, které tam dali pozitivní eh, vyjádření paní Deli. Já myslím, že už jsme hovořili o problému odpovědnosti a myslím si, eh, že zástupce komise to neupřesnil, ale samozřejmě se o tom jedná a řeší se to a problém občanské zodpovědnosti bude muset být eh, řešen, ale možná někdy později a a pokud je tady o druhého, o dalšího kolegu, tak tam jsem vzala na vědomí vše, co zaznělo, předám to panu Mejerovi, ale také si myslím, že v tom kompromisu eh, pana Mejera, on se snažil do té míry, do jaké to bylo možné, protože tam bylo mnoho pozměňovacích návrhů, ale opravdu se snažil všechny ty vaše myšlenky nebo většinu jich zohlednit. Já to v každém případě všechno, co tady zaznělo, vyřídím. Děkuji. Děkuji. i Hlasování se koná zítra. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Půjde nám o uplatňování směrnice o zásadě rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Je to tedy zpráva výboru FAN, FAM a e, my jako výbor TRAN k tomu předkládáme stanovisko. Jeho autorem je pan Nielsen, který má v tuto chvíli slovo. Děkuji, pane předsedo. I já se pokusím být co možná nejstručnější. Nejprve mi dovolte, abych řekl, že je velmi pozitivní, že tento výbor vůbec sepisuje eh, stanovisko ke zprávě výboru FEM, protože celá řada výborů tak nečiní. Já si myslím, že eh, to není dobré. Nesvědčí to o eh, to o významu té záležitosti a přitom to tedy záležitost významná je. Já vím, že o dopravních záležitostech nikdo neví tolik jako my a právě proto eh, jsem se tím zabýval. ITRE, IMCO by se také měli eh, tímto tématem zabývat. Mě by zajímalo, jaké perspektivy se tedy nabízí z hlediska těchto výborů. Já si myslím, že předsedové výborů by to eh, měli spolu probrat. Měli bychom se zeptat těch dalších výborů, proč k tomu nic nepředloží, ať už je to výbor Econ, Empl, Imtre, ITRE nebo IMCO. Konalo se zasedání stínových zpravodajů a připravili jsme text který, jak doufám, bude pro všechny stínové zpravodaje přijatelný. Já mám eh, z celé, celého postupu poměrně dobrý pocit. Děkuji stínovým zpravodajům za spolupráci a za jejich připomínky, které ten text ještě vylepšily. Doufám, že zítra se nám tedy podaří dosáhnout velké schody. Eh, děkuji. A Georg Bach, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu kolegovi Nilsnovi za jeho práci a také za spolupráci s námi. To znamená ne pouze za jeho vlastní práci, ale také za to, jak spolupracoval se stínovými zpravodaji, protože to bylo pozoruhodné. E, ty nejdůležitější body jsme tam společně doplnili, to znamená zmínka o cestovním ruchu. Já vítám také zlepšení hygienických podmínek v restauracích a tak dále. Pokud jde o zodpovědnost e, ve veřejných eh, prostředcích. No, to jsou věci, které, eh, a pokud jde o otázky bezpečnosti, to nám tedy jde, eh, to jsou otázky, o které nám jde, které nám ležely na srdci, ale myslím si, že tady spolupráce na tomto stanovisku probíhala bez problémů a že se to tady zítra podaří bez problémů odhlasovat. Děkuji a nyní má slovo Robert Zíle. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu nic nemám. Děkuji a nyní Gesine Meissner. To je škoda, Eh, Roberte, eh, protože to se tě také týká. Ale v každém případě děkuji autoru stanoviska, protože pan Nielsen má pravdu, jde o uplatňování směrnice, která zajišťuje eh, ženám rovné, rovný přístup ke zbožím a službám. Eh, je potřeba to tedy pravidelně prověřovat a myslím si, že se to týká mnoha výborů, to znamená, že bych si taky přála, aby to okomentovalo více eh, výborů. Eh, Možná, že z našeho hlediska se to netýká tolika záležitostí, ale pokud se eh, podíváme například na pojištění těhotných žen nebo eh, přístup eh, kočár, pro kočárky a tak dále, to všechno jsou témata, která se nás týkají. Dosáhli jsme velké schody a doufám, že tedy zítra to hlasování proběhne bez problémů, že se nám podaří všechny návrhy prosadit. U určitých pozměňovacích návrhů nejsme úplně zajedno, ale celkem za to se domnívám, že je to stanovisko dobré dobré a jsem velmi ráda, že se k tomu tedy výbor pro dopravu vyjádřil. Děkuji. Nyní Maria Kivelen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat zpravodaji za jeho návrh a za kompromisní návrh. V podstatě jsme velice spokojení. Mě velice uspokojuje, že výbor pro dopravu vypracoval toto stanovisko. Pro naši skupinu bylo velice důležité tam zmínit například napadání harassment a násilí eh, vůči ženám. Je důležité, aby se z oblasti dopravy něco takového odstranilo. Opravdu i v této oblasti se musíme zabývat eh, otázkou práv žen. A myslím si, že to zapojení žen se nebude navyšovat jenom množstvím dokumentů. Je důležité, aby tu byly reálné akce na úrovni jak evropské, tak národní, aby se zvyšovalo povědomí, aby se rozvíjely pracovní podmínky takovým způsobem, aby ta pracovní místa byla atraktivnější pro všechny tedy i pro ženy. Takže ještě jednou děkuji Jensovi a všem kolegům za konstruktivní práci, která nás velice těšila, nás a celý tým, protože všichni, kteří na tom pracují, to nejsou jenom poslanci, ale celý ten rozsáhlý tým. Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Chci hovořit za Chrisa Taylora, mého kolegu, který tady bohužel nemůže být, ale on zdůrazňuje, že toto stanovisko je dobré, že ho podporujeme, že několik pozměňovacích návrhů eh, tady je dobrý, například bojovat proti diskriminaci žen a je potřeba poukázat na to, do jaké míry eh, ženy eh, jsou tedy v slabším postavení a jak je důležitá jejich bezpečnost. A my jsme to tam předložili a je to v kompromisu, takže my zítra budeme hlasovat pozitivně. Děkuji. Děkuji. Marie Kristina Arnotu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji, za vaši práci a jestli vás to nepřekvapí, ale eh, ten text a ty pozměňovací návrhy, ty ve mně vyvolávají velmi podezíravý přístup, protože tady je snaha eh, odstraňovat antropologické rozdíly mezi oběma pohlavími a bojovat proti eh, těm známým genderovým stereotypům. To je přece jasné, že by tady měla být rovnost před zákonem, nebo pokud jde o mzdy eh, mezi muži a ženami. Tady je to jasné, ale eh, Teď je tady eh, v tom určitá ideologie, která se má uplatňovat ve všech oblastech společnosti a to dokonce i v dopravě, a to tak, že je potřeba se téměř rozohňovat, že tady není dostatek žen, které eh, třeba řídí metro anebo kamion. Takže tady eh, by eh, jak si je, mm, se říká, že je potřeba tady více zasahovat do regionálních a místních záležitostí a to na úkor principu subsidiarity. Takže to je prý princip, kolem kterého se vše má a to je přitom princip, eh, na kterém byla Evropská unie vybudována. Eh, Evropská unie tady prý nemá dostatek eh, sexopozitivních politik a že je prý potřeba mít dopravu, která bude neutrální, genderově tedy neutrální a inkluzivní. Takže musím říct, že když to čtu, tak tomu vůbec nerozumím. A jsou tady také poslanci návrhy, které eh, povzbuzují příslušné orgány, aby podporovali využívání eh, eh, kol a podporovat tam roli žen. No, musím vám říci, že to, co jsem tady četla, jsem musela číst několikrát, abych pochopila, co to znamená. A Já pochybuji, eh, že to, co tady se řeší, tak to nepomůže k vyřešení eh, eh, problému s islámem, který se tady objevuje. Ta zpráva řeší problémy bezpečnosti ve hromadné dopravě, dobře, ale já, když to čtu, tak mám pocit, že by se měla správně definovat zodpovědnost v takových činech a měli bychom si položit skutečnou otázku bezpečnosti v dopravě, protože to je skutečná otázka a měli bychom si říct, že důsledky politik, které jsou tady vedeny několik let zodpovědnými politiky, a ta laxnost, která tady je, to jsou ty eh, důvody pro nedostatečnou bezpečnost dopravě a takovou to zprávou, která je dosti ideologická, to nenapravíme. Tady hovořím samozřejmě o zprávě eh, z výboru FEM. Tím to nevyřešíme. Děkuji. Děkuji a za komisi Mervin Lepol z eh, generálního ředitelství Just. Děkuji, pane předsedo. Bohužel pan kolega jsem dnes nemohl dorazit, takže budu hovořit jeho jménem. Mám pouze několik krátkých informací. Rád bych nejprve poděkoval za to, že se této otázce věnujete. Je to velmi důležitá věc, to znamená, že je pozitivní, že se tomu výbor TRAN věnuje. Rád bych zdůraznil, že všechny členské státy přijali opatření, aby byla tato směrnice uplatňována a v tuto chvíli tedy nebudeme navrhovat pozměňovací návrhy, místo toho bychom se rádi soustředili na uplatňování směrnice, eh, především tedy na, eh, a také na monitoring. Pokud jde o pracovní dokument Evropského parlamentu, Evropská komise se tedy podívá na návrhy, které byly předloženy. V tuto chvíli tedy uvažujeme o zadání studie, která tedy zhodnotí návrhy předložené Evropským parlamentem. Děkuji. A nyní tedy opět pan zpravodaj, pan Nielsen. Děkuji vám za podporu a za spolupráci. Když jsme poprvé hovořili o dopravě a o rovných příležitostech, tak jsme řekli, že mainstreaming znamená v podstatě to, že nebudeme tolik myslet na muži, muže a ženy, ale že budeme myslet na všechny, nezávisle na tom, jaké mají pohlaví, jakou mají zkušenost, a tak dále. Já jsem byl 15 let starostou a když jsme řekli, že eh, to budeme dělat jinak, tak bylo nutné, abychom tedy všem naslouchali, abychom eh, dokázali všem naslouchat. A pak došlo ke skutečným změnám. Musíme tedy realizovat nebo uskutečnit rovnost na všech úrovních. Musíme zohlednit všechny lidi eh, s, s jejich zkušenostmi, s jejich pohledem a pak se celá společnost zlepší. Děkuji. Hlasování se koná zítra a to jinými slovy znamená, že jsme probrali dnešní program, zasedání končí a bude hned pokračovat in kamera schůzí koordinátorů.